I'm going to exert my authority and ask you to take your seats because we have Já uplatním svou autoritu a požádám vás, abyste zaujali místa, protože musíme začít. So, I start with Mr. Weber and... so our first point. Takže první bod na pořadu jednání je dnes odpoledne informace o prezidentských volbách v Peru ve dnech 3. až 7. června. A já tady vítám paní Renáta Weber a pana de Grandese a požádám je v tomto pořadí, aby si vzali slovo. Thank you very much, chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mohu? Ano, prosím. Děkuji. Především děkuji, že jste mě pozvali, abych vás seznámila s tím, jak probíhala tato pozorovací volební mise v Peru a jak vlastně proběhly volby v Peru. Nejenom druhé kolo prezidentských voleb, ale i první kolo a všeobecné volby do peruánského kongresu. Troufám si říct, že to byla úspěšná volební pozorovací mise a to ze tří důvodů. Za prvé, vzhledem k tomu, nakolik vážně jsme k tomu tam přistupovali. Za druhé, vzhledem k tomu, jak velký význam měla naše přítomnost při těchto volbách. A za třetí, vzhledem k tomu, čemu už se teď věnujeme v návaznosti na naši peruánskou misi, společně s peruánskými partnery. Byla to celkem velká mise. Přijeli jsme 5. března. Byla to skupina desetiletí, deseti hlavních odborníků a 14 dní na to přijelo 50 dlouhodobých pozorovatelů. kteří se rozjeli po celé zemi. Kromě toho úplná delegace Evropského parlamentu přijela také na první kolo voleb a také na druhé kolo. Při prvním kole předsedal kolega Luis de Grande a v druhém kole Augustin Demer. Poprvé jsme v tom základním týmu měli odborníky, odborníka na financování politických stran a financování volebních kampaní. což má v případě Peru nesmírně velký význam. A já to za chvilku vysvětlím. A druhý aspekt, který jsem zmínila, byl význam naší přítomnosti při volbách. A na tom si trvám a troufám si říct, že protože jsme tam byli, některé věci se opravdu změnily a také můžeme vysvětlit proč. Peruánský kongres se bohužel nepustil do hloubkové reformy volebního systému, ale spíš přijal pár změn, velice špatných změn, upřímně řečeno, po vyhlášení voleb a po spuštění volební kampaně. Na základě těchto změn které byly samozřejmě z právního hlediska závazné. Corado Nacional de Elecciones, což je ten orgán, který má na starosti volby, rozhodl v následujících týdnech vyloučit ze soutěže řadu kandidátů, přičemž někteří kandidáti se stáhli protože si potřebovali zachovat eh, právní statut své strany. Takže z těch 19 kandidátů na, před, na prezidentskou funkci zůstalo jenom 10. A panovala velká nejistota. Až do posledního dne voleb, nebo do toho dne, kdy se konaly volby, jsme nevěděli, kdo ještě odstoupí a samozřejmě to vyžadovalo také velkou pozornost ve vztahu k organizaci voleb. Současně v mezinárodních médiích byly články, které spochybňovaly schopnost Peru demokratickým způsobem uspořádat volby a jak vlastně to, že někteří kandidáti se nemohou o funkci ocházet, ovlivní výsledek voleb. A samozřejmě to byla velice závažná otázka, ale protože jsme tam byli, diskutovali jsme se všemi orgány a z jejich strany to byla eh, skutečně stoprocentní transparentnost, jsme měli přístup úplně ke všemu, co jsme chtěli. Dospěli jsme k závěru, po důkladné právní analýze a analýze volebního prostředí, že všechno, co se odehrálo, i když se to dá spochybnit z hlediska práva nějaké osoby účastnice politických voleb, stejně to všechno vycházelo ze zákona, z toho špatného zákona, ale ze zákona, a odehrávalo se to v souladu s ustanoveními jejich ústavy neprojevil se vůbec žádný záměr dopustit se podvodu, dezinformace na ty, kteří organizovali volby, se neuplatnil žádný politický tlak. A když jsme si uvědomili, že to tak je, tak jsme to samozřejmě také neustále opakovali. Samozřejmě prvním kole prezidentských voleb a ve volbách do kongresu se diskuze týkaly jenom toho vyloučení určitých osob, stažení kandidátů a tak dále. Nešlo o obsah z hlediska toho, co je podstatné pro tu zemi. Nicméně volby proběhly. Upřímně řečeno, byly opravdu dobře zorganizované všechno, co se odehrálo v den vole, bylo v pořádku a nakonec všichni akceptovali výsledek. Druhé kolo bylo rozhodně snazší a mezi kandidáty proběhla eh, opravdu rozsáhlá debata a tady je zajímavé zmínit, paní Keiko Fujimori, která byla zřejmě eh, nejoblíbenější kandidátkou, nakonec prohrála. Rozdíl byl 42 tisíc hlasů, ale ona akceptovala výsledek, takže trufám si říct, že Peru si vede trošku líp než Rakousko, nemusí opakovat volby. A vítězem je Pedro Pablo Kučinský. Oba kandidáti se chovali nesmírně demokraticky, když čekali na oficiální výsledky voleb. Opravdu to udělalo dojem, jak dobře se drží. A to platí i pro členy jejich stran a pro voliče. Takže nakonec 28. července pan Kučinsky nastoupí do funkce jako nový prezident Peru. A také se zmínila eh, co děláme v návaznosti na tuto misi? Řekla bych, že tyto aktivity jsou v případě Peru velmi důležité. Skutečně to může představovat velice úspěšný výsledek z hlediska toho, jak může Evropská unie ovlivnit demokratický vývoj v nějaké zemi. Nejenom pojedu příští týden znovu do Peru, abych tam předložila konečnou verzi zprávy a doporučení, ale už teď probíhají aktivity, které zvažujeme a v parlamentu, a tady chci mnohokrát poděkovat kolegům, kteří se zúčastnili delegace Evropského parlamentu, chci poděkovat za jejich otevřenost, za ochotu spolupracovat se členy kongresu, ale už teď vám můžu říct, EEG už schválilo spolupráci s peruánským kongresem, takže to asi bude v nadcházející letech pokračovat. Mnohokrát děkuji, to je z mé strany vše. Pokud budete mít nějaké otázky, tak se pokusím odpovědět. Děkuji, pan de Grandes. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především chci poděk- poblahopřát panu Kučinskému k vítězství v těchto volbách, které proběhly v červnu, 5. června. A za druhé chci také celého srdce poblahopřát eh, volební pozorovací misi, především paní Vébrové, která misi vedla. Mnohokrát děkuji za vynikající práci. Sledovali jsme první a druhé kolo těchto voleb, prezidentských a legislativních, a mohu souhlasit se vším, co bylo zatím řečeno. Souhlasím se vším z hlediska postřehů a doporučení. Já myslím, že to bylo velmi dobré shrnutí. Je pravda, že jsme o tom už hodně mluvili a také jsme se podělili o své zkušenosti s touto situací. Důkladně jsme to sledovali a byly to skutečně nesmírně významné volby pro tuto zemi. Dámy a pánové, Já jsem tady jako vedoucí anské delegace, ale také vedoucí delegace Evropského parlamentu v prvním kole. Tyto volby, to první kolo proběhlo 10. dubna tohoto roku a tehdy jsem se mohl vyjádřit k otázkám, které vznikly k demokratickému chování. Mluvil jsem také o pracovníky Národní volební kanceláře a pokud jsme viděli, chovali se opravdu profesionálně celou dobu. Kromě toho chci rozhodně zdůraznit skvělou atmosféru a vztah mezi Evropskou unii a Peru. Máme samozřejmě i obchodní vztahy založené na spolupráci mezi různými stranami a znamená to, že máme skvělé příležitosti a můžeme zajistit vzájemné výhody jak pro EU, tak pro Peru. Takže spolupráce, porozumění, toto všechno podpořila také dohoda o vízech, která začala platit a to znamená, že peruánští státní příslušníci mají snadnější přístup do šengenského prostoru. To je všechno pozitivní a Evropský parlament v celém procesu sehrál významnou roli. A jestli mohu, rád bych také řekl pár slov o věci, která už patří minulosti, ale Paní Weberová to také zmínila, protože je to důležité. Toto je opravdová příležitost pro Evropskou unii. Je to otázka naší prestiže, našich zkušeností. Já myslím, že je skvělé, že můžeme takto spolupracovat. Samozřejmě eh, v Peru bude do budoucna obtížná koexistence. Máme teď eh, prezidenta, ale pak máme ještě kongres a tam má většinu jeho protivnice, paní Fujimori. Takže bude nutná spolupráce, porozumění. A oni samozřejmě chápou, nakolik důležité může být, abychom my vystupovali v roli prostředníka. Oni to uznávají. A proto je opravdu důležité, abychom vzali na vědomí skutečnost, že zástupci z kongresu by se sem chtěli přijet, možná ne poučit, naopak, my se můžeme poučit od nich. Tady pečlivě vážím slova, ale bylo by důležité sejít se, protože společně můžeme najít způsob, jak najít východisko z obtížné situace. Takže já myslím, že to bychom udělat mohli, nejenom teoreticky, ale hlavně prakticky, konkrétně. Je to země, která je nesmírně moderní, pozitivní a samozřejmě nesmíme zapomínat, že má také strategický význam celkově, když mluvíme o této zemi. A také, pane předsedo, mám tady místo předsedu parlamentu, který zřejmě nic říkat nebude, ale já bych možná dodal, že bylo opravdu podstatné, že prezident nastoupil do funkce a je to celkově všechno velmi dobře a budeme proto zastoupení na nejvyšší úrovni. Děkuji. A než předám slovo kolegům, kteří se přihlásili, chci také přivítat pákistánské poslance, které, kteří jsou tady mezi námi. A zvoje, aby si vyslechli naši debatu. Angličtina je na kanále číslo dvě. Dobře. Pan López. Pan López, prosím. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl poděkovat také pozorovací volební misi, především Renátě Webrové, za to, že tuto delegaci vedla. Ty volby jsme pozorně sledovali, já myslím, že bylo důležité, že jsme tam byli a je to také důležité pro celý kontinent. A rád bych tomu řekl pár věcí. Pozorně jsem si vyslechl, co bylo řečeno k této věci a souhlasím s celou řadou z těchto analýz. Já myslím, že je důležité že bude obtížné, aby pan Kučensky zemi do budoucna řídil, zvlášť proto, že v kongresu je proti němu většina. A také s přihlednutím k tomu, že pozbíral všechny hlasy proti paní Fujimori a některé z nich dostal tak trošku jenom vypůjčené. To bylo jedno z těch volebních překvapení, byla to velice široká fronta. Ti, kteří podpořili Pedra Pabla, ho podpořili, ale pak záleží na tom, jak bude vládat situace dál. Na to nesmíme zapomínat, nakolik obtížné bude řídit zemi. Čekají nás velké výzvy, souvisí to i s ekonomickým růstem. O tom pan de Grandes jasně mluvil. A já myslím, že v tom bychom mohli hodně pomoct. Evropská unie by mohla pomoct hospodářským vývojem. Boj proti zločinu, obchodování s drogami a tak dále. A další věc, na kterou chci upozornit, je ten Fujimorismus v Peru. Proč to tak vlastně v této zemi je? A dovolil bych si jednu takovou úvahu. Jeden ze základních problémů spočívá v tom, že tam není systém politických stran, který je dostatečně silný, ukotvený, strukturovaný. Něco, co by této zemi umožnilo stabilizovat různé možnosti a preference pro voliče. Máme rychlý nárůst a potom pád politických stran ve velice krátké době, ale to hnutí Fujimori tam je. Má velkou historii, projevuje se, je ukotvené. A říkám to proto, protože to možná není úplně v módě, ale myslím si, že je důležité uvědomit si, že systém se silnými stranami pomáhá konsolidovat demokracii, stabilizuje demokracii, když máte silný systém politických stran. A to platí i pro Peru. Systém se silnými stranami podle mě může být pozitivní do budoucna, protože to dodá dynamiku celému procesu v zemi. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní paní Belbao. Ano, mnohokrát děkuji. Já skutečně musím poděkovat Renatě za obdivuhodnou práci. A také Luisovi de Grandes. i za poděkování parlamentu. A mám jednu otázku. Pokud je o ty volební změny, které byly zavedeny a které zabránily v tom, nebo při nejmenším umožnili vyloučit některé kandidáty, pochopili jednotlivé strany, že pro budoucí volby je potřebná reforma? Jaký byl jejich postoj? Některé strany byly vyloučeny v důsledku zákona, který možná nepředpokládal, že k něčemu takovému dojde. Takže otázka zní, jak to podle vás bude do budoucna? Budou další reformy? Způsobí to problémy do budoucna? Při volbách? To je první věc. A druhá věc? Když se podíváte na ty kandidáty, kteří byli vyloučení, byla v tomto významném boji mezi kandidáty vůbec nějaká příležitost, protože paní Fujimori je silná kandidátka, Jaká bude podle vás ta situace s těmi vyloučenými kandidáty? Děkuji, pan Sebastian. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a... Děkuji předsedo. Já bych chtěl na úvod poděkovat tomuto výboru, no, těm členům, kteří se zúčastnili té mise. Chtěl bych se připojit ke eh, tomu, co říkala Renate Weber a pan Luis de Grandes. Souhlasím s nimi v tom, že tato mise se zhostila svého úkolu výjimečně dobře. A také bych se chtěl připojit k tomu oficiálnímu prohlášení, které tady dnes bylo citováno mm, ze strany Evropské komise a Evropského podvýboru, které bylo velmi transparentní. My jsme také pracovali velmi transparentním způsobem a žádné problémy jsme v terénu nezaznamenali. Spolupráce s peruanskými eh, úřady byla vynikající a Samozřejmě jsme museli poukázat na některé slabiny toho eh, volebního systému. Ty tam samozřejmě jsou. Je to otázka financování některých politických stran. A jak už tady říkal pan López, <clears throat> šlo také o to, jak by se ten systém mohl konsolidovat, aby eh, peruánská demokracie fungovala lépe, aby skutečně všechny volby odpovídaly našim standardům aby všichni měli rovnou příležitost se jich zúčastnit, protože někteří kandidáti nemohli eh, svou kandidaturu ehm, podniknout, no, provést. Jak už tady bylo řečeno, jak říká také pan eh, de Grandes, jde tady i o informovanost a o znalosti peruánských úřadů a peruánských politiků což si bude vyžadovat určitou míru spolupráce. My rozhodně nechceme působit tam jako nějací kazatelé, kteří budou diktovat, co se má dělat, ale doufáme, že jsme byli akceptováni jako někdo, kdo může doporučovat některé změny, může radit, jak by ten proces měl být nastaven a hlavně bychom přitom měli eh, zdůraznit, že máme určité technické zkušenosti, praktické zkušenosti s tím, jak se tyto věci organizují. Další řečník, paní Rodriguez. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem členům toho týmu, eh, tak Renatě Weber za to, která řídila ten tým. Já jsem se toho eh, zúčastnila. Myslím si, že je to jeden z hlavních úkolů Evropského parlamentu. Je to nesmírně užitečná věc, přínosná. Ty eh, státy, kterých se to týká, to vítají, že s námi eh, mohou spolupracovat. Já jsem také ráda, že budeme mít také oficiální zastoupení na inauguraci peruánského prezidenta. A chtěla bych poděkovat také za ten neuvěřitelně profesionální tým spolupracovníků, který jsme tady Eh, v parlamentu měli, když jsme tady měli sebou na té cestě. A mohu také se podělit o osobní zkušenost. Myslím si, že eh, ty mise musí rozhodně pokračovat. Je to důležitá součást naší práce. My jsme na tom tomu věnovali řadu měsíců. Výsledkem jsou určitá doporučení a ta jsou eh, respektována v Peru. Týkají se jak druhého, tak i toho prvního kola Eh, prezidentských eh, voleb. Jsou tam určité slabiny, které vedou k tomu, že ten demokratický proces není úplně ideální. Je tady problém s financováním politických stran, to se samozřejmě projevuje i na tom způsobu, jakým jsou ty volby uspořádány. A v tom druhém kole šlo také o to, že by bychom eh, měli posílit naši spolupráci. Samozřejmě, že nemůžeme jim nic diktovat, ale oni sami žádali o naši asistenci. Takže bychom se na tom mohli zamyslet, jak to zintenzivně strukturalizovat. Eh, eh, myslím, že v Peru ještě problém s tím, že prezident nemá eh, zalistěnou většinu parlamentu. Peru teď řeší celou řadu společenských problémů a myslím si, že by právě ta spolupráce mezi parlamentem a prezidentským úřadem měla být eh, lépe eh, nastavená, aby ten systém fungoval co nejlépe. Děkuji, pan Panzeri. Grazie. Volevo... Hm, děkuji. Já jsem se chtěla také připojit k poděkováním, jak za eh, vedení pozorovací volební mise, tak eh, zatůcům parlamentu. Pokud se na to podíváme s určitým aspektem realismu, tak můžeme říci, že volby probíhaly poměrně dobře, disciplinovaně a neobjevily se žádné zvláštní problémy. Pokud jdeme ale trochu více do hloubky, tak je dobře poznamenovat a poukázat na pár věcí. Já jich vyberu jenom několik, byť bychom o tom mohli hovořit dlouho. Dnes panuje větší potřeba, a zejména to platí pro první kolo, protože to druhé kolo je mm, relativně jednodušší, tam už máte dva, tři kandidáty. Ale v tom prvním eh, kole to bylo mm, trochu eh, jiné, tam to trochu utrpělo i z hlediska volebního. Jsou zde určitá fakta, například eh, Kusko, tam byly neplatné hlasy, a vlastně to zasáhlo tu první stranu asi z 35%, to znamená, tady byl určitý informační problém. Potom druhé téma, které je důležité zdůraznit, je přístup eh, médií a pluralismus nebyl úplně objektivně eh, zachován. A potom eh, volební výdaje jsou stanoveny limity, ale ty byly objektivně překročeny zejména v Limně a také v jiných místech jsme to pozorovali, mnohé investice do voleb ehm, vlastně probíhaly na základě praní špinavých peněz, které pocházejí z obchodu s drogami. A poslední problém je, že se objevila i korupce. Mnozí kandidáti využili volby k tomu, aby se nějakým způsobem vyhnuli zatčení. Je třeba pochopit, proč se tak děje. Jde o zemi, která je určitě pro nás důležitá, ale je tam velmi eh, vysoká mm, procentní hodnota nebo procentní podíl neformální ekonomiky. Eh, například mm, to, co říkal kolega k fujimorismu, Eh, můžeme říci, že velká ta volební část nebo velká část voličů, kteří zastupují eh, ten Fujimorismus, tak to eh, spadá do té šedé nebo neoficiální ekonomiky. Podíváme se ale na konečný výsledek, a teď mluvím za sebe, tak si můžeme oddechnout. Vyhrál Kučínský, ale otevřeně musíme říci, že volby ukázaly, že zkušenost s Fujimorismem nesla tedy negativní e, zkušenost z minulosti. Bylo to spíše hlasování proti Keiko než proti nové vizi Peru. A v tom podle mne spočítá, spočívá náš úkol. Neměli bychom být jenom zprostředkovateli nového demokratického aspektu Peru, ale, jak se domnívám, v okamžiku, kdy chceme zprostřednit, zprostředkovat volby nebo nový aspekt, tak musíme eh, pracovat také na reformách ekonomických, sociálních, protože v opačném případě objektivně ehm, se této zemi nepodaří eh, se zotavit z toho politického, ekonomického nebo sociálního hlediska. Já jsem se neúčastnil druhého kola, ale prvního kola ano a taková je tedy moje zkušenost z jejich voleb. Děkuji, paní Weber. Děkuji, já bych chtěla opravdu poděkovat všem kolegům. Eh, Všechny ty připomínky zdůrazňují Eh, význam nebo důležitost toho, aby měchom měli hlubokou reformu Peru. Víme, jaká byla realita. Příští týden předložíme také, také doporučení a ta půjdou tímto směrem. Tato země potřebuje hluboké reformy. Nejenom v oblasti voleb, ale také politických stran a jejich organizace, protože tam vlastně neexistuje politický systém, neexistují tam reálné politické strany, možná tam máme středovou levici, ale eh, na té lokální úrovni v podstatě nic takového neexistuje. Uvedu pár příkladů. Podíváme-li se na eh, těch přes 130 eh, členů kongresu, tak 100 z nich nepatří do žádné strany byť tedy do voleb vstupovali pod nějakou stranou. Což je podle mě, pro mě velmi těžko pochopitelná situace, alespoň z hlediska evropských zkušeností. Eh, lidé se nás ptali například na stranickou disciplínu, jak se to řeší eh, při hlasování a tak dále, ale tam je to mimořádně obtížné, protože eh, kongresmani kandidují, protože chtějí eh, buď toto místo, tuto funkci, anebo se chtějí do svět, dostat do světla popularity. Takže je potřebí tam provést volební reformy a kromě toho tady máme také otázku financování politického života, života politických stran. A v těchto volbách eh, jsme zaznamenali celou řadu obvinění, týkalo se to drogového biznisu a různých eh, špinavých záležitostí ale abychom to mohli zabránit, tak je zapotřebí mít naprostou transparentnost u veškerých financo- financí, ať už to je o financování kampaně nebo politické strany. Nejde o to, o, financo- o čem hovoříme, o jaké financování, ale jde o celkovou transparentnost. Například i v soukromém financování. Doposud jsme, a budeme v tom také pokračovat, dělali to, že jsme se snažili vytvořit odpovídající aliance mezi různými společnostmi, mezi nevládními organizacemi, mezi novináři, tak abychom také usnadnili komunikaci, abychom mohli tlačit eh, na reformy, které půjdou tímto směrem. A to je podle mě to, co je důležité pro tuto zemi. Myslím si, že kongres akceptuje některé prvky mm, reformy mm, dalších voleb, ale podle mě to nebude stačit. Pokud se nezmění eh, způsob toho, jak fungují strany a financování politických stran, tak eh, velmi těžko dosáhnou v zemi nějakého reálného pokroku. Doufejme, že všichni to nakonec akceptují a příští týden Ehm, akceptují některé z těchto nápadů. A myslím si, že ty změny jsou zapotřebí velmi rychle, to v následujících šesti měsících. Pan předsedající, děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, což je ehm, prezentace našeho kolegy, eh, politika EU pro arktickou oblast eh, Prosím paní Fatigu, aby se ujala slova. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jde o druhou rozpravu zprávy. Um, následuje po velmi zajímavé diskuzi, kterou jsme měli při prvním čtení, no, při první rozpravě. A to po velmi uh, užitečném eh, slyšení, které zorganizoval AFET Eh, děkuji eh, a ráda bych poděkovala všem kolegům, tím bych chtěla začít. Pan předsedající. Dovolte mi, abych eh, začala tím, že poděkuji všem kolegům, kteří se přímo zapojili do vypracování této zprávy, protože šlo opravdu o společné úsilí a stínoví zpravodajové spolupracovali výborně, stejně tak jako experti ze sekretariátu. Paní Jana Kaminská, ta bych chtěla mimořádně poděkovat stejně jako mému týmu, poradcům politické skupiny. Děkuji za opravdu cené rady a pomoc. Máme asi 358 pozměňovacích návrhů, které byly k tomu, této zprávě předloženy. Máme za sebou tři dlouhá setkání, kdy jsme probírali eh, pozměňovací návrhy a vyjednávali o kompromisních návrzích. A je mi potěšením, že mohu říci, že už jsme tuto práci dokončili. Podařilo se nám se dohodnout na znění 21 kompromisů. Nicméně měli jsme tak málo času, že jsme to museli zvládnout během eh, toho obtížného nabitého programu ve Štrasburku. Někteří kolegové si proto přáli, eh, aby dostali další část pro eh, vnitřní diskuze a vyhodnocení. A já bych proto chtěla poděkovat sekretariátu za to, že s tímto uspořádáním souhlasil. Dovolte mi ještě dvě připomínky. Ty diskuze byly dlouhé a myslím si, že společné úsilí text obohatilo. Kromě toho nám to umožnilo jít více do hloubky. Byli jsme schopni vidět eh, složitost celého tématu. Já bych poukázala na jednu konkrétní věc, a sice od úplného začátku, když jsme pracovali na této zprávě, tak eh, to budilo mimořádný zájem, do určité míry také tlak který to vyvolávalo u některých médií nebo organizací, někdy také skupin. Byli jsme tedy eh, předmětem zvláštního zájmu Sputniku a zazněla různá témata. Týkalo se to také Stratkomu. Už poměrně dlouhou dobu akceptujme vlastně formulu, která nám je neustále opakována jako taková mantra, eh, a že oproti, a sice, že oproti našim očekáváním, jak je máme v evropské bezpečnostní strategii, tak v rozporu s tím existují hrozby, jak na východě, a to zejména po eh, ruské agresi na Ukrajině a anexi Krymu. A nejenom na východě, ale také také dále na východě, kde eh, dochází k nárůstu islamistických eh, organizací, zejména Daeše. Ať se nám to líbí nebo ne, tak eh, musíme řešit obě hrozby najednou. A uvědomujeme se, uznáváme, že obě hrozby, byť víme, že jejich charakter se liší, možná i rozsah. Ten charakter je jednoznačně odlišný, protože v jednom případě jde o stát a v druhém případě eh, tím aktérem není stát a využívá různé nástroje. Nicméně, pokud jde o eh, strategickou komunikaci, tak jsme eh, schopni odhalovat činnost, která pochází z obou směrů. této zprávě svědomím toho, že musíme prokázat odolnost i vůči argumentům, eh, které přicházejí z Ruska, které eh, kdy zaznívá dočení z toho, že se to skombinuje v jedné eh, zprávě, tak musíme přesto všechno prokázat odolnost vůči takovýmto argumentům a to tak, že ukážeme, že jsme schopni řešit obě věci zároveň všechny ty problémy, že jsme schopni řešit zároveň, svědomím a uznáním toho, že se snažíme také definovat ten různý charakter obou problémů. A já bych chtěla poděkovat mým kolegům, protože podle mne se nám to podařilo. Diskuze byly velmi dlouhé, ale podařilo se nám v nich zohlednit opravdu velmi složité faktory a témata. I během práce na této zprávě jsme tento, tomuto tlaku vlastně čelili velmi eh, energetickým aktivitám. Bylo to, bylo to metody jak cukru, tak byče. A myslím si, že po těch prvních nezbytnostech o tom to prodiskutovat, tak je podle mne zapotřebí eh, se ještě pustit do hlasování a vyhodnocení této schopnosti. Včera proběhlo, důležitý, proběhlo důležité eh, skrýnování lotyšského filmu. Šlo o dokument, o statkomu. Promítalo se to ve Varšavě v rámci informačního eh, útvaru Evropského parlamentu a eh, ten dokument zbudil obrovský ohlas různých skupin a také útok trolů. Včera mi, byl, eh, včera mi bylo nabídnuto exkluzivní interview v výborném čase v Russia Today což je ta metoda cukru v tomto případě, nicméně ráda si takovýto, eh, takové ta sladkosti odpustím. Nicméně síla eh, stretkomu není, která přichází z té druhé oblasti, není o nic menší. Je to mimořádně nebezpečné, hrozivé a eh, bohužel, což je perverzní, to je přitažlivé pro naše mladé. A mnozí z nich, eh, často jsou to velmi mladé ženy, se uchylují k islamistickým organizacím za v touze za nějakým dobrodružstvím možná, ale je zapotřebí, abychom našli nástroje, ukázali a prokázali odolnost a jednotu, a to při řešení obou problémů. Chtěla bych laskavě poprosit své kolegy, aby eh, pokračovali eh, v práci na této zprávě v eh, tom podobném výborném duchu, jako tomu bylo doposud. A chtěla bych poděkovat bez výjimky všem stínovým zpravodajům, protože byli jednoduše vynikající. Bylo to opravdu inspirující se všemi pracovat. A bylo mi řečeno, že jedna z politických skupin, GUE, by chtěla předložit svou vlastní menšinovou zprávu takže jejich eh, práce se nakonec v kompromisu neodráží. Děkuji. Děkuji. A teď dáme slovo stínovým zpravodajem, pan Morano jako první. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce a vyslovit svůj souhlas s tím, co říkala. Vůbec eh, tady nejde o tak Eh, bojovat proti Rusku nebo islamskému státu, ale bojovat proti jejich propagandě. Stručně bych řekl, že tady máme dva aktéry, kteří se eh, uchylují k této propagandě, proto tady odkazujeme jak na Rusko, tak na islámský stát. Měli jsme velmi uspokojivé eh, schůzky se stínovým zpravodaji. Zpráva. Dobře plní svůj účel. Víme, že ta otázka protievropské propagandy je velmi složitá. Vím, že to je také někde přitažlivé. Vím, že politické strany se tím mají zabývat, ale souhlasím s tím, že tato zpráva o protievropské propagandě je dnes naprosto potřebná, protože Evropská unie čelí dezinformační kampani bezprecedentním rozměru, ať už jsou to státní nebo nestátní aktéři. A po prázdninách eh, budeme pokračovat v jednáních a na jednom z nich by se nám mělo eh, podařit finalizovat tuto zprávu. Chtěl bych také připomenout, že tento výbor a Evropský parlament jako celek již eh, několikrát hlasoval o tomto tématu, takže plná zpráva o boji proti propagandě by byla dalším logickým následným krokem. Děkuji. Jürgen Freund je další. Děkuji, Michali. Děkuji byla to velmi zajímavá zkušenost. Já jsem byl poprvé v funkci stínového zpravodaje Byli jsme pod vedením novodobé Margaret Thatcherové. Eh, paní Fotikou se nejedná úplně snadno, ale myslím, že jsme se toho zastali nakonec velmi dobře a já bych jí chtěl nakonec poděkovat za vynikající spolupráci. Tady je řada věcí, na kterých jsme se ne úplně stoprocentně shodli. A já bych se o nich chtěl zmínit. To, to první téma, to je to, co mi pořád vadí. A to je kombinace ruské a islamistické propagandy do jedné zprávy. To jsem říkal už na úvod. Tím v podstatě uděláme to, že tím povýšíme islámský stát na stejnou úroveň jako Rusko. A tím Eh, uděláme něco, čemu jsme chtěli eh, vždycky zabránit. Sice to, že politika EU nepovažuje islámský stát za státního aktéra. Já vidím, že eh, potřásáte hlavou, paní Fotiga. ale já pořád ještě nevím, jak tuto otázku vyřešit. To, aby způsobem, aby to uspokojilo eh, jak eh, můj pohled na věc, tak i ten váš. Několik dalších poznámek. Myslím, že je důležité abychom definovali propagandu tak, aby z toho bylo všem jasné, co ti je míněno. A také bychom si měli uvědomit, že v EU panují různé nálady nebo názory na to, jak přesně ta propaganda ovlivňuje evropské občany. A také si myslím, že musíme rozlišovat mezi špatnou propagandou a e, informováním o určitých věcech. Měli bychom si uvědomit, jaký přesně dopad eh, propaganda má na život eh, lidí. Vy jste ve svém úvodním prohlášení se zmiňovala o tom, že Sputnik, ten film, eh, se setkal s velkým zájmem na tom promítání, nebo jste na tom filmu, ale v zásadě eh, oni eh, o to projevili velký zájem. A ještě pořád se nejsem jistý, jak to všechno vzniklo. Vy jste se podíval na jejich stránky, ale nevím, kolik přesně lidí to tak to dělá. Já to nějak nechci spochybňovat, ale to, co teď snažím eh, možná tady trochu eh, popsat, je, kdo takovým věcem vlastně věnuje pozornost. Zase neříkám, že tomu nikdo pozornost nevěnuje, ale upřímně řečeno nevíme. Nevíme, jak eh, důležité to je, protože jsme si nikdy neudělali žádné průzkumy nebo něco podobného. kde bychom mohli eh, najednou upozornit, že 10 milionů Poláků sleduje každý den eh, Sputnik. Což mě by třeba trochu zajímalo. A potom eh, bych vás chtěl požádat, len tomu, že jsme teď v posledním týdnu před prázdninami, a měli bychom se k tomu vrátit hned v těch prvních dnech po prázdninách. A pořád ještě se úplně nezhodujeme v některých věcech, tak jestli by nebylo možné to o pár dní eh, odložit v tom prvním týdnu, abychom eh, na to měli dostatek času, protože asi se nám to nepodaří rozseknout eh, v tom mezidobí do toho 29. srpna a asi budeme potřebovat trošku víc času na to, abychom se na tím mohli zamyslet. Pan Austrovičius. Děkuji. Já musím eh, přiznat, že pro mě bylo velkým potěšením spolupracovat eh, s ostatními, ale také to bylo trochu náročné, protože to téma je velmi aktuální. Můžeme akceptovat eh, pojem energetické bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti. Ty věci už nikdo dnes nespochybňuje, ale pořád jsou tady někteří, kteří si myslí, že informační bezpečnost, informační bezpečnost a nebo Eh, kontrola informací, které jsou k dispozici, má také dopad na naši bezpečnost. Já bych chtěl poděkovat za to, že Fotiga přišla touto iniciativou. Je to velmi aktuální. My jsme se shodli a nezhodli na mnoha otázkách. Nakonec eh, to přistálo na našem stolu. Není tady žádný důvod to odkládat, anebo eh, si myslet, že ta propaganda není nebezpečím pro naše hodnoty. Rozhodně nám eh, ta přítomnost propagandy vadí. Je to nedemokratické, autokratické, utlačující a v podstatě umožňuje teroristickým organizacím ovlivňovat eh, Eh, posluchače nebo čtenáře. My máme ve svých zemích eh, veřejnoprávní média a zapomínáme na to, jaké to je, když jsou média pod kontrolou státu. Máme tady některé státy v našem sousedství, kde podle zákona a také eh, ve skutečnosti tomu tak je. A proto si musíme uvědomit, že státem kontrolovaná televize je vlastně řízená politickými představiteli těch zemí. A je v jejich zájmu šířit eh, naprosto záměrně propagandu a ne e, informace. Jsou to, co to dezinformace. Nevidím také žádný zvláštní rozdíl mezi státními a nestátními aktéry v této oblasti. S moderními technologiemi je jednoduché ovlivňovat mozky mnoha jedinců. Je to v podstatě jenom otázka peněz. A když eh, se to bude stahovat jak na demokratické státy, tak i na turistické organizace, které jsou umístěny v určitých regionech, tak eh, to jsou všechno aktéři, kteří eh, té propagandě věnují hodně úsilí. Je to součástí hybridní války, je to také časovaná bomba protože není nikdy úplně jasné, kdy přesně vybouchne. Ovlivňují se tím mozky, vymývají se tím mozky a pod tím si připravují velmi úrodnou půdu pro e, následná rozhodnutí nebo vnímání problému. My všichni jsme eh, spotřebitelé informací, myslím, že není nikdo tady na zemi, kdo by eh, byl úplně izolován od informací. Všichni mají přístup k propagandě a to potom ovlivňuje jednání a e, myšlení lidí. A já mohu otevřeně říci, že Někdy nepřemýšlel o tom, že by byl někde nějaký komisař, e, komisař nebo úředník, který by měl na starosti boj proti propagandě. Tu myšlenku jsme odmítli, ale odmítat tím propagandu jako jev by bylo sebe naplňujícím proroctvím. Pracovali jsme velmi tvrdě na kompromisech. Ten text sám o sobě se ještě může změnit před hlasováním, možná, že dojde ke zkrácení. Jsou tady asi některé věci, které se opakují příliš často, ale jeho podstata je dostatečně dobrá a na tom základě můžeme dále pracovat. Musíme také více podpořit nezávislá a nestraná objektivní média, jak v Evropě, tak i v našem sousedství, protože to je součástí evropských hodnot. A proto také eh, chceme motivovat média k seberegulaci. Nechceme být eh, nějaký přísný regulátor médií. A proto jsme také přišli s návrhem, že by Evropská unie měla přijmout eh, směrnici a to proto, že potřebujeme nějaký právní nástroj, ne ideologický nástroj, ale právní nástroj, který by umožňoval mít eh, informace, které budou svobodné, zrovnatelné a objektivní. Víme, že teď eh, ve Varšavě proběhl summit NATO a ten potvrdil, že by v otázkách bezpečnosti měly západní státy více spolupracovat. V Lotyšku také funguje již středisko NATO pro boj s kyberzločinností. Máme také teď statkom, což je eh, velmi špičkový malý tým, který eh, je schopný analyzovat propagandistické nástroje, které jsou eh, na nás eh, zaměřeny. A já jsem se také setkal s dvěma nezávislými novináři, Jessica Aro, která pracuje pro ULE, což je veřejnoprávní eh, finské médium, a potom Erik Adler z ZDF, z Německa. Jsou to dvě krásné, odvážné a profesionální nezávislé novinářky, které se, sami byly předmětem útoku trolů, byly zastrašovány, byly jim vyhrožováno. V podstatě byly eh, terčem útoků, které z nich dělali nejhorší lidi na světě. A když si poslechnete jejich eh, příběhy, tak jenom eh, slepí a hluší by jim nenaslouchali. A jejich poselství bylo jasné. Čím déle budeme popírat eh, existenci nepřátelské propagandy, která je zamířena proti západní společnosti, tak tím slabší bude naše postavení. Nemáme právo nechat eh, naše společnosti eh, dál existovat pod vlivem této propagandy. Vážení kolegové, dnes večer se také ve Evropském parlamentu bude konat velmi zajímavá akce bude to film dokumentární o případu Magnicky. Magnicky. Eh, víme, že eh, dochází k pokusům očernit jeho památku a já to vnímám jako další propagandistický pokus o dezinformaci. Ti, kteří jsou za tím filmem, mají své vlastní cíle. Udělat se památky Sergeje Magnického něco, na čem nebude nikomu záležet. Já rozhodně nebudu mezi těmi, kteří se zúčastní toho promítání a se ještě jednou poděkat ani za tuto iniciativu. A čulaby? Rebecca Harms. Rebecca Harms. Především bych také chtěla poděkovat paní Fotega, protože každý chápe, že my reprezentujeme demokracii na evropské úrovni a ochrana svobody médií, pluralismu a tak dále není snadná záležitost, když mluvíme o problémech, které narůstají ve vztahu k propagandě, nesmírně dobře zorganizované propagandě v jedné z našich sousedních zemí. Protože já myslím, že nedává smysl popírat, že Rusko vede organizovanou ofenzívu propagandě, nejenom ve vztahu k Evropské unii, ale jedním z hlavních námětů pro diskuzi u nás, v naší skupině, ale také mezi kolegy, bylo nezapomínat na rovnováhu, kterou vidíme nebo kterou potřebujeme při ochraně svobody médií a pluralismu. A současně musíme chránit naše zájmy této vyvíjející se konfrontaci s propagandou. A panu Freudovi bych řekla, ještě než se dostanu k podrobnostem, že podle mě vy to nepopisujete správně. Že propaganda islámského státu a ruska je úplně stejná islámský stát nikdo nevidí jako stejnou organizaci jako ruský stát. Ale to, jak ta propaganda funguje a také využívané nástroje, které především prostřednictvím digitálních médií mají všichni k dispozici, to jsou podobné nástroje. Ty šablony se opakují. A proto stále znovu mluvíme o tom, jak řešit ty dva různé aktéry v oblasti propagandy. Ale pokud se vy domníváte, že to stavíme na stejnou rovinu, tak si myslím, že to musíme prověřit. Ale podle mě nikdo mezi stínovými zpravodaji ani zpravodajka nechtěli eh, dávat ruský stát na stejnou úroveň jako islámský stát. Možná, že bychom to měli ještě pečlivě probrat. Možná, že došlo k nedorozumění. Takže já myslím především, že je důležité, abychom prostřednictvím této zprávy podpořili vytvoření generálního ředitelství Stratkom. Já myslím, že to bylo správné rozhodnutí. A současně toto maličké oddělení, které pracuje s paní Mogheriniovou, nedokáže řešit problémy, které vidíme. A já myslím, že nad rámec toho, o čem ještě mluvíme, je před námi další proces, abychom prohloubili porozumění tomu, co je vlastně cílem generálního ředitelství Stratkom a co také musíme udělat na úrovni členských států. A jak musíme navýšit naši kapacitu, abychom posílili naši společnost, která čelí této hrozbě dezinformace. Protože já si myslím, že v té propagandě, v této strategii je nejúspěšnější systematické rozšiřování dezinformací. Někdy jsou to lži, někdy vzniká nejistota, někdy jde o šíření falešných ujištění. Takže kde udělat hranici mezi svobodou informací a svobodou vyjadřování a tím, co vidíme jako systematickou dezinformaci, především v kontextu Ruska. A organizují to především lidé, kteří dnes pracují pro Rusko. anebo to organizují ti, kteří pracují se Šputnikem. Je problém s propagandou nebo ne? Co si o tom myslíte? Co byste si mysleli, kdyby v ruském městě, které čelí problémům, protože lidé nejsou spokojení s politickými rozhodnutími v Moskvě, co by se podle vás stalo, kdyby tam přišla americká nebo němec, tere, německá nebo evropská spravodajská agentura a nabídla práci 40 novinářům, aby eh, vytvořil jakýsi protiklad proti tomu, co říká Moskva v tomto městě. V každém případě mm, bylo by to možné v Rusku. Samozřejmě, my jsme vůči tomu otevření, mně se ta evropská otevřenost líbí, Jsme otevření vůči aktivitám médií. Já jsem neslyšela, nevím, jestli jsou to jenom fámy, jestli je to falešné, nebo jestli je to pravda. Ale myslím, že Sputnik údajně nabízí místa 40 novinářům v Edinburgu. Pokud je to pravda, tak jsem také přesvědčena, proč, nebo že vím, proč to dělají. Zřejmě je to nutné, aby se vylepšil, nebo vzhledem k situaci se svobodou médií ve Skotsku, zvlášť po Brexitu, ve Skotsku zřejmě není dostatečná svoboda médií, ale proč to dělají? Proč dávají tolik peněz na tyto kanály, aby působili všude v Evropské unii? Protože kdybyste sledovali tento program a také jejich programy doma, to znamená ruská média v Rusku, viděli byste, že jsou tam obrovské rozdíly a rozpory. Takže výsledek našich diskuzí o našich problémech byl takový, že nikdy nepodpoříme boj proti propagandě pomocí propagandy, ale chceme, aby naše Evropská komise a také naše evropské vlády brali tuto situaci vážně aby dali našim společnostem možnost posílit nezávislou a dobře dělanou žurnalistiku, aby pečlivě sledovali, co se děje. My ještě nejsme na konci této diskuze. Čelíme také problémům, které jsme měli ve skupině stínových zpravodajů. Jsme na začátku procesu a zřejmě ještě uvidíme další zprávy a další diskuze na toto téma. Děkuji. Děkuji, Jaromír Štětina. Děkuji, Michael, za slovo. Thank you for the floor, Michael. Koncept paní Fotigy zahrnout obě nebezpečí informačních válek do této zprávy vítám myslím tím na jedné straně Rusko, na druhé straně e, fundamentalistické islamistické síly. Ale dovolil bych si zdůraznit jeden výrazný rozdíl mezi těmito dvěma nebezpečími. Zejména co se týká, e, co se týká informační války. ISIS a předtím ještě Taliban a jiné islamistické síly používají za prvé eh, informační válku mnohem méně než Ruská federace a za druhé zejména mnohem kratší dobu. Když si vezmete ruskou informační válku vůči Evropě vůbec, tak si uvědomme, že ona už trvá 100 let. Příští rok to bude 100 let, co mm, proběhla v Rusku velká říjnová socialistická revoluce. A ta nám přinesla dezinformaci po desítky let. Teď si vemte jenom příklady. Katyň, pakt Molotov-Ribbentrop, v moderních dobách čečenská válka. To jsou všechny případy ruských dezinformačních e, snah. Eh, kdo to všechno prováděl? To jsou ty sofistikované metody, které ovládá už desítky a desítky let všechny tajné služby Sovětského svazu a Ruska, ať už to bylo NKVD nebo KGB a v moderní době FSB, které není nic jiného než prodloužená ruka KGB, sílí na stejném místě na Lubjance v Moskvě, používá stejné metody, jako používalo KGB. To jsou mistři dezinformace. Lež se stala součástí oficiální ruské politiky. Bez studu. Bez studu lžou i nejvyšší státní představitelé Ruské federace. Z toho důvodu si myslím, že by v té zprávě mělo být zdůrazněno, že to nebezpečí, co se týče informace, je daleko větší než například ze strany ISIS, ISIS nám hrozí jinak. ISIS nám hrozí tou strašlivou násilnou válkou, eh, kterou eh, provozuje. Hrozí nám tím, že eh, způsobuje stovky tisíc uprchlíků, které ohrožují vlastně jednotu Evropy. Ale co se týče informací, bezpečně a dávno a dávno vede Rusko. Konkrétně k té zprávě bych se rád zmínil o kompromisu 16, který se právě týká eh, Stratkomu. My jsme nedávno eh, s panem Portmanem, šéfem Stratkomu, eh, besedovali a mluvili jsme také o tom podfinancování všech těch snah Evropské unie čelit ruské propagandě. On doslova řekl, nemůžeme čelit propagandě Russia Today se 100 tisící dolarů, když nemáme vlastně žádné peníze. A proto já vítám, že v tomto kompromisu 16 se zmiňuje ta nutnost e, vytvořit samostatnou budgetovou, e, budgetovou položku, rozpočtovou e, položku, která prostě těmto tomuto týmu, ať to bude Stratkom nebo ať to bude někdo jiný, vydělí peníze. Konečně ta Evropská unie nechce spamatuje a řekne, tady máte tento balík peněz, abyste mohli propagandě čelit. Děkuji za pozornost. Děkuji. Um, kolik Jurek. Děkuji, kolega Jurek. Prosím. Děkuji za slovo. Já si myslím, že máme před sebou velmi důležitou zprávu, která nechrání jenom naši bezpečnost a vnější zájmy, protože to zde už zaznělo, ale myslím si, že je důležitá také pro morální jednotu našich zemí. Zejména bych chtěl eh, se vyjádřit v kompromisu, kompromisu 10 a postkomunistická éra. Hovoří se tady, nebo existují tady dvě různé struktury. Jednak jde o eh, ti, kteří drželi moc, tak se vlastně transformovali do určité elity. A dnes je to často tak, že eh, tyto elity mají v podstatě monopol na moc. Tak to funguje v Rusku. A jde o to vlastně vykořenit veřejnost, občany. Neměli by chápat svou kulturu, nemají chápat mezinárodní politiku a nemají mít schopnost rozlišit dobré od zlého. A v tom spočívá dnešní ruská propaganda. A proto Rusko neustále hovoří o agresivním západu. Hovoří se neustále o tom, že Západ chce dále rozšiřovat svou moc a chce napadnout Rusko. V kompromisu 10 toto připomínáme a hovoříme tedy o to, že zde jde o proces toho vykořenění, o zapomenutí vlastní kultury. A to je to, co bychom měli podpořit, vlastně zachování naopak kultury, aby lidé našli cestu zpět ke své kultuře. A důležité je také to, abychom tento kompromisní eh, návrh četli společně s kompromisním návrhem pana Kovačeka. Tam jsou naprosto konkrétní eh, požadavky, které se týkají mm, vlastně paměti určitých komunistických zločinů, protože to vědomí nás chrání před propagandou. Nicméně měli bychom do toho kompromisu doplnit ještě něco dalšího. A konkrétně jde o skutečnost, že elita ruské moci vzešla ze sovětských mocenských struktur a jejich politika se opírá, zároveň se legitimizuje tím, že obyvatelstvu je neustále připomínáno, že vlastně je znovu budována eh, původní stará eh, moc Sovětského svazu. A mm, já si myslím, že eh, vlastně to, mm, toto pracování s tou pamětí na Sovětský svaz nebo vzpomínkami na Sovětský svaz, tak to má dopady i u nás. Neměli bychom na to zapomínat. Neměli bychom zapomínat na to, že Sovětský svaz byl agresivní velmocí, která vedla Eh, války, která napadala jiné oblasti. A 50 let eh, tato velmoc neumožnila polovině členských států spolupracovat eh, na evropském kontinentu. A já si myslím, že evropská veřejnost by měla mít přístup k takovýmto informacím. My hovoříme o Rusku velmi často, což je dobře, ale e, je škoda i vůči e, Rusům, že tak málo hovoříme o Sovětském svazu. Já doufám, že v těch úplně posledních návrzích ještě vylepšíme e, ten současný text, který už jde teď dobrým směrem. A ještě na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci. Děkuji v neposlední řadě pan Weigel. Děkuji. Jde o delikátní téma. A já si myslím, že bychom o tomto tématu měli diskutovat velmi eh, pozorně. Má to dopad na informace v tom nejširším slova smyslu. Jde tady o strategické eh, zavádění, eh, uvádění v omyl. A jde také o evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku a o naše vnější zájmy. Proto se domnívám, že základní přístup k tomuto dokumentu je podle mě špatný. Mám proto jeden důvod, proč si myslím, že přístup, který jsme zaujali dokumentu, je nesprávný. Existuje spousta emotivních důvodů, Vnímáme, vnímáme věci eh, různě v Evropské unii, vnímáme různě naše sousedy. A já si myslím, že to vnímání eh, světa nemůžeme, eh, nemůžeme ukazovat tak, že bychom měli rovnítko mezi Ruskem a ISIS. Tady jde o velký rozdíl. My některé, některé nerozumí. musíme potom řešit přes politiku a přes diplomacii. A e, museli bychom potom také prokázat, že se budeme schopni opět prosadit. Ale to vůbec nesouvisí e, s Dášem. A myslím si, že tady ta paralela mezi Ruskem a Dášem e, zachází příliš daleko. A myslím si, že to je důvod eh, pro to, abychom se zabývali toto zprávou něco déle, protože si myslím, že bychom se měli skutečně zamyslet nad tím, jak eh, řešit informační strategie, informační technologie, zda bychom o tom neměli diskutovat více, protože prostřednictvím takovýchto informačních strategií bychom eh, mohli být schopni klást odpor propagandě. A jde také o to, že už teroristické organizace využívají takovéto technologie a jsou v tom e, velmi zruční. Naopak na západě, v rozvinutých zemích, žádný takovýto mechanismus e, e, nemáme vyvinut. Jestliže nám záleží na tom, vyloučit z naší politiky chybné informace, pak je na místě. Eh, Říci také, co se děje zde, například co udělal OKIP. OKIP. Tedy strana, která vlastně získala eh, většinu pro eh, Brexit. A tady šlo o nesprávné, chybné informace. Jde o eh, vlastně vystoupení, které potom proběhlo v televizi, eh, kdy zaznělo, že mm, velice eh, litují toho rozhodnutí bombardovat Irák a že to šlo, že tehdy se to rozhodnutí přijalo na základě chybných rozhodnutí, tak se vyjádřil v televizním vysílání Blair a možná bychom dnes neměli v Evropě eh, vůbec žádné uprchlíky, kdyby nedošlo k pádu Iráka, kdyby, Iráku, kdyby nedošlo k eh, vlastně pádu eh, vlády v Libii. Takže my bychom tedy neměli podporovat manipulaci, ale ani manipulaci, která vychází z našich demokratických států. A neměli bychom to srovnávat, neměli bychom srovnávat ale s manipulací, které dochází v, diktua, dikta, v diktaturách, eh, to, co se děje v našich demokratických státech. Naproti tomu, ale nesmíme zapomínat na ty nesprávné informace, kterým dochází u nás a měli bychom se konfrontovat také s důsledky. A myslím si, že čas, který máme k dispozici, tak ten bychom měli využít k tomu, abychom tyto eh, nesprávné informace a ty informace, které přicházejí také z Ruska, tak abychom je byli schopni správně eh, zařadit. Myslím si, že ve všech západních státech existuje dostatek důvodů pro to, abychom ukázali dostatek sebevědomí eh, v případě, že jsme bombardováni informacemi z Ruska. Já se někdy dívám na Russia Today a myslím si, že nám všem je úplně jasné, že jde o e, produkt systematické manipulace. Ale že bych se kvůli tomu měl e, cítit ohrožen, tak e, to v žádném případě. Spíš se pousměj nad naivitou takovéto manipulace. Evropská unie nemá v tento okamžik zrovna dobrý image. A jeden z úkolů těch, kteří se zabývají informacemi a tím, jaký, eh, jakou pověst má EU, jaký její obrázek, tak eh, by se měl zamyslet nad tím, že je třeba otevřít eh, oči zde doma. abychom eh, nehovořili negativně o Evropské unii, abychom nezaváděli v těchto věcech. Protože se to stalo zvykem ve všech členských státech, že eh, vlastně hm, viníme EU za všechny vnitrostátní problémy a chyby. Já jsem v této věci apeloval na eh, národní poslance, aby eh, přestali nekonečně eh, hovořit o tom, že EU musí být méně skorumpovaná a tak dále. Já nejsem skorumpovaný a nevím, proč bych měl mít teď nějaký pocit viny kvůli té situace, ve které se teď nachází EU. A nemyslím si, že bychom se měli bránit kontrapropagandou. Máme zde propagandu ze státu, který má vážné problémy se svobodou tisku, svobodou médií. Nicméně chápu, a to bych chtěl výslovně zdůraznit, že v Evropě máme rozdílnou citlivost, co se týče našich vztahů k Rusku. A proto si myslím, že bychom o tom všem měli zájemně hovořit, a to s plnou tolerancí a i v Evropském parlamentu. Děkuji, pane Vajkle. Eh, tak v tomto případě, v případě předsedy, byť nejsem nestraný v této otázce, tak teď budu nestraný a ve své roli předsedajícího poprosím pana, paní Fotiku, aby to strhnula stručně, protože máme ještě další body na pořadu jednání. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za eh, tuto fascinující diskuzi. Děkuji za vaše myšlenky, nápady. Myslím si, že tato diskuze ukazuje, že jde o skutečně komplexní otázku. Ale i přes eh, ten rozsah Eh, hrozby a těch hrůz a to, že zde jde také o nestátní aktéry v případě Dáše, tak vlastně to hlavní zacílení je na Rusko. Znamená to, že eh, činnost eh, státu působení státu může být tak rušivé a vysílat tolik eh, rušivých informací a konceptů, které zasahují do našeho každodenního života. A zaznamenali jsme to už během práce na této zprávě. Pocitovali jsme ruský vliv v každodenních eh, médiích, šlo i o respektovaná média. Ta celá síť je velmi složitá a ať se nám to líbí nebo ne, tak eh, na nás má vliv. Pane Frinde, vy jste hovořil o Sputniku, navázal jste tak na eh, to, co jsem říkala já. Spochybňoval jste eh, vliv tohoto mediálního subjektu, byť je přítomen na zemích, i když ne v Polsku. Ale já pro vás mám špatné zprávy, protože má vliv i na Polsko, stejně jako na Rakousko. Ne kvůli tomu, že by eh, ta agentura sama sobě měla takovou moc, ale mm, pracovní skupinou Stratcom East eh, v rámci EAS bylo poukázáno na to, že takovýto typ médií slouží jako poskytovatel takových stručných informací pro další, nebo shrnutí pro další média, eh, která ať už um, záměrně nebo nezáměrně je potom šíří dále. A proto ten požadavek na kvalitní žurnalistiku je mimořádně důležitý. Protože pokud je DG stratkom, tak doufím, že v těch další práci bude naprosto nezbytné využívat jako referenční eh, bod právě eh, tu kvalitní novinařinu a součástí toho by mělo být eh, odhalení těch eh, manipulací, kterým jsme vystaveni. Uvedu příklad. V rámci Sputniku bylo informováno o postupu v naší skupině, a to jedním z expertů eh, Evropského parlamentu a zazněla tam i jména. Dostalo se to do dalších eh, médií. Nebyl tam citován zdroj, tam už nebyla citována jména, ale takto dochází k šíření zpráv v médiích a manipulací informací. A takto fungují sítě. Sputnik nesledují miliony, ale ty eh, informace, ty zprávy, které vychází ze Sputniku, ty se dostávají k mnoha dalším posluchačům a divákům. Ještě jednou bych chtěla poděkovat za tuto diskuzi. Eh, časový harmonogram má sekretariát AFETu a apeluji na to, abyste eh, hlasovali o této zprávě co nejdříve. Já si myslím, že se shodneme na většině věcí. Samozřejmě eh, zohledníme vaše připomínky, i to, co říká paní Harms. Eh, možná ještě se zamyslíme nad tím, zda není možné text eh, vylepšit. Pokud z toho textu není zřejmé, že tady rozlišujeme mezi Ruskem a mezi nestátními aktéry, ale jsem se naprosto jista tím, že je to ve všech těch kompromisech zjevné, že z nich jasně vyplývá, že k oběma aktérům se stavíme odlišně. Nicméně musíme řešit hrozby, které přichází na naše území, a to ať už přicházejí z kteréhokoliv směru, odkudkoliv, a bez ohledu na to, od koho, od jakého aktéra. A musíme prokázat také odolnost. S ohledem na to, co říkala paní Harms, o tom, co se děje ve Skotsku, o přijatých opatřeních. A my všichni jsme politici, takže můžeme předvídat, jaké scénáře mohou nastat. A e, takovéto kroky jsou opravdu nebezpečné. Pro nás je opravdu teď důležité, abychom prokázali jednotu tento okamžik a abychom přišli s odpovědí na tyto otázky. A myslím si, že přijetí této zprávy Evropským parlamentem je výbornou odpovědí na takovéto hrozby. Děkuji. Děkuji bardzo, madam. Děkuji vám, paní Fotiga. Já bych chtěl jen doplnit, že hlasování na AFETu je teď naplánováno na 30. srpna. Uvidíme, jestli to skutečně tak eh, bude v ten den, v ten čtvrtek. Děkuji vám a teď přejdeme k dalšímu bodu, který máme na programu, což je prezentace studie o arktické politice. Já bych chtěl tady přivítat pana Geralda Stanga, který eh, je z Tinkenku z Paříže. A toto je externí studie o evropské arktické politice. Ta eh, studie již byla distribuována před tímto zasedáním. Děkuji za pozvání. Děkuji za to, že jste mě tady pozvali na prezentaci této externí studie politika EU pro arktickou oblast v regionálním kontextu. Není to před úplně všeho, co se děje v arktické oblasti, nebo co s tím souvisí eh, té oblasti zahraniční politiky, ale zaměřit to na několik klíčových otázek, které podle nás byly důležité v současné době. A přichází to po nedávném eh, sdělení komise a vysoké představitelky, to bylo společné sdělení o arktické oblasti, které eh, bylo zveřejněno na začátku tohoto roku. Nejprve struktura mé prezentace. Kopie této studie jsou tady k dispozici. Pokud ji budete chtít si vzít, eh, budu hovořit o tom, jak se tam ta situace mění, jak se měnila také politika EU k této oblasti. Chci se zmínit o některých výzvách s eh, právou této oblasti a potom chci hovořit o bezpečnosti a o energetice a potom nabídnu několik závěrů. V posledních asi deseti letech eh, se tady projevilo několik eh, trendů, které s tím souvisejí samozřejmě klimatické změny, to asi bude velmi důležitá oblast, která se bude dále vyvíjet, eh, která bude narušovat fungování této oblasti, dotkne se to obyvatel a určitě to bude mít dlouhodobě velmi vážný dopad. Ten další trend je boom Eh, nerostných surovin, eh, nárůst cen eh, globálně. To je trend, který měl velký dopad na arktickou oblast. A to až do roku 2014, kdy cena ropy začala proce klesat. A cena také některých dalších surovin a ten boom vybudoval značná očekávání, nebo přinesl značná očekávání vyhlídku na velké příjmy pro řadu globálních společností. Teď to ale všechno ustalo. ty velké projekty ropných společností pomalu eh, končí, takže eh, to jsou dvě věci, které eh, nedávno době prošly značnými změnami. Také se změnila demografická situace. Rusko má asi polovinu území, polovinu obyvatel, ale co se týče těch bývajících států, ta počet obyvatel postupně klesá, není to stejné eh, v Severní Americe, no, v Evropské arktické oblasti. Počet obyvatel velmi malý, představuje asi 0,1% celkového počtu. Nicméně eh, tady eh, to souvisí s urbanizací a s tím, že je spochybněna udržitelnost těch malých venkovských nebo odlehlých oblastí. A tyto eh, klimatické změny tady zase budou mít eh, dopady na udržitelnost eh, obydlení. Dále jsou to otázky spojené se zprávou, například samský parlament, tedy tady původní obyvatele ve Finsku mají svoje shromáždění, stejně tak i původní obyvatele v Kanadě teď získali své fórum Eh, takže tady je trend, eh, že ty místní tradiční komunity eh, mají možnost mít své zastoupení. A to se děje jak v EU, tak i v členských státech a také v dalších zemích. Všechny připravují různé strategie, politiky, jak s tím naložit před 30 lety. Nic takového neexistovalo teď. Takové strategie jsou rozšířené. Ne všechno je úplně nové, ne všechno se mění, jsou tady určité stabilní věci. Eh, myslím, že za 30-40 lety eh, pořád eh, to bude odlehlá oblast polovinu roku zahána do tmy. A určitě tedy některé věci budou pokračovat i nadále. A co se teď týče změn v politice EU vůči arktické oblasti, pořád se vytváří roku 2008, kdy poprvé se tím zabývala komise a parlament a diskutovalo se o tom seriózním způsobem. Od té doby mm, několik dva třeba na projektu, které byly financování. Co stojí za zmínku, je to, že tady přetrvává, přetrvávají některé priority. Ty priority jsou také ehm, široce sdílené. Ehm, velmi se angažují státy, jako je Dánsko, Finsko a další, ale kromě těchto zemí i Island, Rusko, Kanada, další neudržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a mírová spolupráce. Všechny ty tři kategorie se neustále opakují, ať už eh, o tom hovoří američané nebo kanaděné, když například předsedali Arktické radě nedávné době, tak eh, vždycky zúraznovali tyto tři oblasti. Myslím, že tady, tady jsou široce sdílené oblasti spolupráce, což asi není překvapivé, protože Eh, fyzická oblast může být modelem spolupráce v mnoha různých oblastech. Co se týče role EU, Evropská unie podporuje eh, kroky a patření v této oblasti. Možná, že tady jsou rozdíly v tom, jak se k tomu staví některé členské státy, některé členské státy se k tomu staví se strategicky nebo s čím na bezpečnost, což není úplně reflektováno v eh, Eh, dokumentech komise. A poslední desetiletí se také měnil trochu vztah eh, v důsledku Lisabonské smlouvy mezi institucemi EU a členskými státy. Pořád tedy ta strategie se vyvíjí, pořád jsme ještě v rané fázi této strategie, což znamená, že tady je vždycky příležitost pro intenzivní ta spolupráce a pro další změny. Co je role EU globálně asi nejdominantnější nebo nej, eh, nebo ta hlavní eh, organizace je Arktická rada, ještě člen je států, potom eh, místní komunity Evropská unie, stejně jako ostatní, požádala status pozorovatele. To zatím bylo odloženo vzhledem konfliktu s ohledně lovu tuleňů, ale to se teď vyřešilo. mezi tím tu otázku se blokuje Rusko, které se brání tomu, aby EU eh, měla statut pozorovatele. Je to ale složitější, než eh, se eh, očekávat vzhledem k tomu, že to je relativně prázdný region. Hodně těch eh, věcí souvisejících se zprávou je relativně mladých nebo nedávných, eh, že to se tomu nebyla překládána nějaká zvláštní eh, geostrategická důležitost, minimálně od konce druhé války. Takže tady je, jak už jsem říkal, Arktická rada, tady těch pět arktických států, které jsou v sousedství Arktického oceánu. což je spíše takové neformální seskupení, potom tady další regionální rámec, který se účastní. Spolupráce probíhá na dalších různých úrovních s Ruskem, s Norskem, Islandem. Těch rámců je tady více. Hodně důrazu té spolupráce se zaměřuje na klimatické změny, na ochranu životního prostředí, na rozvoj. To jsou relativně režimy spolupráce na různých, zejména těch nižších úrovních. Myslím si, že to eh, obecně relativně konstruktivní, ale bezpečnostní otázky se v rámci těchto for neřeší s výjimkou tě, eh, té neformální arktické pětky. Arktická rada explicitně se nezabývá bezpečností, neprojedná bezpečnostní otázky. Eh, týká se to další věc. Takže bezpečnostní otázky to je důležitá věc sama vysoká představitelka v nedávné době v jednom projevu upozornila na to, že arktická oblast je důležitá pro bezpečnost EU, ale ten materiál samotný ehm, se o tom nějak nehovoří, což je pochopitelné. Ta, ta oblast je modelem pro spolupráci v jiných částech světa. Nabízí různá poučení, ale vždy tu je potenciál pro horšení, zejména od té doby, kdy nebo od eh, toho, že Rusko je tak eh, velkým aktérem v této oblasti. A také jde o to, že je potřeba prioritizovat eh, národní svrchovanost Norsko, Rusko, Amerika a Kanadě. Kanada mají pocit, že se ty věci sami vyřeší mezi sebou, že nechtějí to zahrnovat další aktéry nebo jiná fora. No, to je tedy Eh, postoj k eh, systému zprávy této oblasti. Nicméně v nedávné době jsme byli svědky toho, že například eh, vojensko své vojenské základny budovalo další jedné ledoborce a to vede k úvahám nad tím, že by se to mohlo promítnout i do dalšího vývoje. Arktická rada má 8 členů, 7 z nich jsou v současnosti původce sankcí vůči Rusku, což je ten osmičlen, což by mohlo vést k určitému napětí, ale zatím tomu tak nebylo. Hodně eh, vojenské aktivity Ruska v té oblasti může být ten jako udržení statutu quo, protože tady musí chránit strategický eh, například přístup k Atlantickému oceánu pro své eh, jaderné ponorky kolem Kolimského poloostrova a nemusí to nutně být vnímáno jako ofenzivně. Když se podíváte na tu arktickou oblast, tak eh, si uvědomíte, jaké jsou tady eh, ty možnosti nějakých eh, taktických nebo tragických manévrů. A dva roky po anexi Krymu a po sankcích tady nadále se dochází k pokroku, například takzvaný polární kód, by měla být nová organizace, také Fórum pro pobřežní eh, stráž. Tady probíhá spolupráce Spojených států a Ruska. Stejně tak se řeší otázky spojené s rybolovem. To jsou všechno věci, které probíhaly v posledních dvou letech, kdy se ty vztahy v jiných oblastech zhoršily. Tolik tedy eh, o Rusku a bezpečnosti. Samozřejmě ta Další eh, diskuze bude se mala týkat eh, lidské bezpečnosti, bezpečnosti životního prostředí a mohla být také osobní názor. Eh, k tomu, že tady působí eh, svrchované rozvinuté státy a určité otázky, které jsou typické pro rozvoj jiných oblastí, se tady úplně neprojevují, tak když hovoříme o EU eh, e nebo členských státech, tak už tady ty další politiky zohledňují udržitelný rozvoj, bezpečnost a tak dále. To jsou všechno věci, které již eh, eh, mají svůj precedent jinde, takže nejsou úplně nové. A teď velmi stročně jaká by mohla být role EU v těch bezpečnostních eh, otázkách, protože Evropská unie se jako aktér bezpečnosti vyvíjí. Mohl bych si mít na tom, co se děje na jihu Evropy a eh, jak je ta interakce různých sil. Mohli bychom o tom diskutovat na různých úrovních. A já bych teď mohl zmiňovat o tom, jaký pohled eh, ve kterém státě na věci mají, ale e, musím se poznat to, že řeknu, že sice to je velmi mírový region, ale předpokládat, že tomu tak nutně bude v budoucnosti, asi není úplně spolehlivé. Možná, že by bylo dobře se zúčastnit těch různých eh, diskusí a for a e, zohledňovat to v našich politikách a strategiích. A teď budu to velmi stručně, už zmínil o energetice a konec budu mít pár závěrů. Takže energetika. Víme, že tady jsou fosilní zdroje, přestože zatím to, ten boom energetiky se nevedl k eh, těžbě, tak eh, je tady Norsko a Rusko, které dodávají eh, jak ropu, tak zemní plyn Evropské unii. Hodně z toho je právě z teoretické oblasti. Eh, Norsko také rozšiřuje eh, ta ložiska nebo těžbu na sever. Nicméně čím dál na sever jdou, tak tím eh, více ten zemní plyn bude skapalňován, než aby byl přepravan prostřednictvím plynovodu. A to potom znamená, že je možné ten skapalněný zemní plyn dodávat kamkoliv na světě. Eh, my potom nemusíme být ten primárně ten eh, první zákazník, přestože pořád jsme hlavním zákazníkem obou eh, těchto zemí. Závislost Evropské unie na dovážené ropě a zemním plynu bude dále růst. Přesuje tady jsou snahy o dekarbonizaci naší společnosti. Pořád musíme opírat o externí dodavatele. A není možné říci, že ty arktické stroje energie jsou nutně řešením Eh, našich obav z energetické bezpečnosti, ale je to potenciálně součást toho řešení. Diversifikace. Máme také partnerství s těmito dvěma arktickými státy, které nám dodávají tyto suroviny a to by se také mělo do našich úvah promítat. Hovoří se o zelených technologiích, o zelených technologiích, o lepším využívání eh, těchto energetických zdrojů. Ale to, kde jsme teď a jak se to bude vyvíjet v budoucnosti, to ještě není plně jasné, protože... Eh, a to, co zajímá oba tyto státy, je také zabezpečení dodávek nebo zabezpečení poptávky po odběru těchto zdrojů, což my eh, nejsme ochotně nabídnout, protože usilujeme o dekarbonizaci, je to předmětem diskuze, takže že o takové zabezpečení investic do toho, do těžby na dálném severu. To si bude vyžadovat i určité pochopení toho, jak se bude v budoucnosti vyjet poptávka, jak u nás, tak jinde ve světě. A závěry. Mám tady e, několik klíčových témat, na kterých bychom se měli zamyslet e, v souvislosti s tlačickou oblastí. Jedna věc, a to se projevuje dobře v těch stávajících politikách a strategiích, je to, že je potřeba zaměřit na občany, prioritizovat potřeby obyvatel této oblasti, tak v ekonomické, tak i v dalších oblastech, ať už je to na území EU, ale i eh, na území našich mezinárodních partnerů. Eh, jde o investice do vzdělávání, do inovací. O tom se hovoří v těch stávajících nástrojích, to je dobře, ale Velmi často ta ekonomika se opírá o těžbu, tě, jednak fosilních eh, zdrojů, ale také dalších přírodních zdrojů. Jde tedy ořadané zpravování těchto ložisek, to bude nadále páteří místní ekonomiky a to přesto, že bude asi probíhat určitá diverzifikace. Dále tady narůstá trend k sebeidentifikacii těch místních obyvatel s dalším vývojem. To se nevžaduje nutně naše instituce, ale bude to vyžadovat spíše transparentní zapojení a angažovanost a toho by se mohl parlament také účastnit. Druhý závěr se týká vedení v té oblasti životního prostředí. Já jsem například v rámci té studie hovořil s kanadským úředníkem, který si stěžoval na to, že Evropané jsou protekcionističtí, že e, brání, my nejs, říkal, že my jsme Kanada, my jsme, máme čisté technologie, jsme vyspělá země, a e, přestaňte nám říkat, co máme dělat. To byl takový postoj, který se často objevuje, e, tím může se to projevit jako výzva, to, že Evropská unie chce být e, tím průkopníkem v oblasti ochrany životního prostředí, to je jedna věc, ale také nesmí přestat naslouchat ostatním. To no, tam možná byl neúplně typický úředník, ale chtěl jsem na to upozornit, že tyto názvy tady pořád přetrvávají. Potom Jde o to, jak eh, pořád být eh, součástí globální debaty o energetické, energetické oblasti, protože my chceme, aby energetická oblast byla zelená a tak dále, tak musíme zaměřovat na praktická řešení na pro všechny. A na závěr bych chtěl volat po konzistentnosti kroku všech evropských institucí a členských států. Arktická oblast je relativně nová oblast politiky a to všechno v rané fázi, jsou tady značné příležitosti, ale až dosud to bylo charakterizováno kvalitně. By the pronunciation of the word. Mnohokrát děkuji. Když slyším, jak vyslovujete slovo about, tak hádám, že jste asi Kanaďan. Dobře, omlouvám se. Dobře, máme tady dvě žádosti o slovo plus mě. Buďte prosím struční, protože už máme opravdu zpoždění. Paní Jakonsáry, prosím. Mnohokrát děkuji za vaši vyčerpávající zprávu. Před pár lety byla v arktické politice nesmírně aktivní Čína. Zveřejnila také zprávu. Jaká je teď situace? Má ještě Čína zájem? Protože Čína je teď aktivní všude ve světě opustila už Arktiku, nechala ji nám nebo ne? A jak hodnotíte řízení arktické politiky v Evropské unii? Na základě té známé otázky Henryho Kissingera. Jaké je telefonní číslo arktické politiky v komisi? Na koho se můžeme obracet? Myslíte si, že je všechno v pořádku? A pak ještě třetí otázka. Rusko, protože pokud jsem to správně pochopila, Říkal jste, že Rusko je v arktické politice v současné době celkem konstruktivní. Spolupracuje se zemí, která je členem NATO, s Norskem a tak dále. Jaký to má důvod? Mnohokrát děkuji. Paní Lezing? Děkuji, já budu hovořit německy. Vše v pořádku? Děkuji za obsáhlou prezentaci. Ehm, je tady poměrně zima v sále, takže už jsme se nastavili na téma arktické oblasti a z tohoto hlediska jde opravdu, hlediska jde o multimediální událost. Poprosil se nás o, stručné připomínky a mě by zajímaly jednotlivé aspekty problematiky životního prostředí. Nechcela zacházet do podrobností, nicméně bych chtěla doplnit tuto věc o problematiku obchodní lodní dopravy. To tady zatím nezaznělo. A potom vy jste hovořil o srovnání s, Moldavsk, s Moldavskem. A tady bych chtěla připomenout ekologickou rovnováhu v arktické oblasti. Myslím si, že to je eh, velmi křehké a nesrovnatelně křehké a ty škody podle mě mohou být nevratné. A nelze je přehlížet ale celá ta věc je velmi, velmi složitá a zároveň má obrovský vliv na jiné oblasti, ekologické oblasti. Proto výslovně vítám to, že ve vaší studii a také v tom, co k tomu napsala paní Mogherini, že toto vše je v tom eh, zdůrazněno. Ráda bych věděla, co si myslíte o tom, zda nějaká smluvní cesta, potom, podobně jak to bylo u Antarktidy, by nebyla vhodným řešením. To znamená e, smlouva, která by řešila i také e, vojenská cvičení, vojenské operace a možná by tam mohlo být i v konečném důsledku moratorium na e, vykořišťování toho bohatství dané půdy. Existoval by na takovéto věci zájem ze strany EU nebo místní populace? Zda by bylo něco takového možné sjednat? Potom eh, bezpečnostně politické otázky. Vy jste hovořil o Rusku. Argumentujete eh, tím, že i přes eh, zhoršení vztahů mezi EU a Ruskem, tak momentálně v faktické oblasti panuje velmi dobrá spolupráce. ani e, ukrajinská krize nevedla k nějakému výraznému narušení nebo zhoršení této spolupráce. Nicméně přesto popisujete vzrůstající vojenskou aktivitu e, s zaměřením zejména na Rusko a pokud se to správně vykládám, tak to kritizujete nebo to z toho děláte určitý problém. A to právě se zacílením na Rusko. Jde o e, činnost vojenskou Rusko a naopak méně závažně se díváte na eh, činnost NATO, eh, Kanady a tak dále. Vím, že tady je, že to je velká výzva z hlediska vojenských operací a NATO. Co si myslíte o této situaci? A jak hodnotíte v této souvislosti eh, také tu cestovní mapu arktické oblasti z roku 2009 a Ehm, potom ehm, obranou strategii z roku 2013 amerického ministerstva eh, obrany. To znamená, nejde o obecnou strategii, ale strategii eh, ministerstva obrany USA. Eh, děkuji. Teď ještě pan Bačitis. Děkuji, pane předsedo. Arktický region je skutečně velmi zajímavý. A jak tají ledy, můžeme více využívat přírodní zdroje. Podle eh, zdrojů se posuzuje jejich objem různě. Podle některých zdrojů jsou tam obrovské zásoby přírodních zdrojů nebo surovin a těch pět zemí má samozřejmě velký zájem o to, aby omezili přístup k těmto informacím. A já se chci připojit ke kolegyni. Vy jste říkal, že těch pět zemí spravuje tento region ve velice přátelské atmosféře, ale mezi Ruskem a Kanadou panuje napětí. Rusko tam umístuje své vojenské kapacity a hlavní cíl je zcela jasný. Snaží se hájit své zájmy. A kromě toho jsou další strategické cíle z hlediska větší vojenské přítomnosti v Rusku. Takže jak vy nahlížíte na tyto přátelské vztahy mezi těmito pěti zeměmi v tomto regionu? Jsou skutečně tak přátelské, jak se zdá? A já myslím, že do budoucna bychom se měli víc zaměřit na to, že tato nejistota v tomto regionu by se mohla dál rozšířit. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A já mám jednu poslední otázku velmi krátce. Než se propadla cena ropy, viděli jsme spoustu zpráv o tom, nakolik zajímavá je tato oblast. Z hlediska dalšího vývoje této oblasti. A mě by zajímalo, jestli a hlavní aktéři ustoupili z Arktidy, jestli vyčkávají, aby viděli, co se stane s cenou ropy v příštích dvou letech, anebo jestli to úplně vzdali, protože teď už velkou roli hraje tolik dalších faktorů. Děkuji. Já se pokusím rychle reagovat na všechny tyto otázky, počínaje tou poslední. Pokud je o hlavní energetické aktéry na severu, to záleží. V Severní Americe na Aljašce v podstatě všechny velké podniky ukončily činnost. Rapsol byl poslední z nich v nedávné době. Opravdu se zdá, že tam končí. Co se stane za pár let, vidíme. Třeba znovu začnou v Rusku. Na to má dopad samozřejmě také nízká cena ropy, jako všude jinde, ale také sankce. To také představuje eh, omezení z hlediska přístupu k západním technologiím. K těm teď nemají přístup. Takže to je rozhodně omezuje. Ale přistupují k tomu také jinak. Jejich ekonomický přístup není vždycky stejný, když rozhodují, jestli nějaký energetický projekt má smysl nebo ne. Třeba jde o zařízení v Jemalu, tam se spojují s partnery, hledají si partnery jinde, když třeba neměli k dispozici západní peníze. Takže je to takové smíšené. A samotná Čína investuje v tom jemalském projektu NLG, mají také pozorovatele v Arktické radě. Tam je několik eh, nearktických států, včetně Číny, jako pozorovatele. Čána, Čína má velký zájem o to, aby porozuměla severské námořní cestě. A co to znamená, nebo co to bude znamenat, až budou ledy pomalu ustupovat. Ta arktická cesta pro přepravu zboží se otevírala pomaleji, než se čekalo a zatím probíhaly spíš regionální než, než transarktické aktivity. Takže zatím jsou to takové dětské kručky a uvidíme v dalších letech, jestli ta přeprava přes tuto trasu narostá, jestli bude mít velký význam pro Čínu. Do značné míry se na tom podílejí, dávají na to zdroje, ale není to pro ně hlavní priorita teď už mají schopnost zapojit se do spousty věcí, což třeba před deseti lety neměli, to si vybrali třeba dvě priority a vzdali zbytek. Takže pro ně to postupuje pomaličku. Máme telefonní číslo v komisi pro Arktidu? Ne. Spousta bilaterálních diskuzí o Arktice je e, založena na tématických okruzích. Lidé, kteří se zabývají životním prostředím, mluví se svými protěžky a tak dále. Často nemáme jedno ústřední telefonní číslo, pokud je o otázky Arktiky. Evropská služba pro vnitřní činnost jistě můžete mluvit s člověkem, který se podepsal pod ten materiál, ale není žádné ústřední číslo. Proč Rusko víc spolupracuje v Arktidě? V průměru je to asi tak, že jsou e, určitou mocností panuje status quo, situace je pro ně příznivá, samozřejmě nechtějí sankce, ale na severu je nic nedráždí, nemají žádné problémy, pokud si je sami nevytvoří. Takže teď tam spolupracují, protože my se s nimi také selektivně do některých věcí zapojujeme. Mark tedy všichni říkáme ano a oni také na oplátku říkají ano, takže to působí oběma směry. Nicméně v Arktidě mezi tím ustaly diskuze mezi armádou. Od roku 2014 už neprobíhá spolupráce mezi armádami a to tak dřív bylo. Obchod, navigace, životní prostředí, zranitelnost životního prostředí, to jsem vůbec nezdůrazňoval, ale je to ústřední pro evropskou politiku, pro politiku většiny arktických států. Je to hodně zranitelný region z hlediska životního prostředí. Já jsem se na to nezaměřil, ale je to velmi závažné. A klíč spočívá v tom, že to je všechno nejisté. Nikdo neví, jak moc se to poškodí, když se třeba budou vyvíjet určité navigační trasy. Spousta věcí se nemusí podařit a to není pochopené. A proto je třeba zdůraznit udržitelný vývoj všech těchto prvků ve všech kategoriích. A pokud je o možnost nějaké smlouvy, ne. Nikdo o to nemá zájem arktické státy se zatvrzele staví proti takovéto smlouvě. Je tam nějaký režim, nějaké moratorium. Když to někdo zmíní, tak se naježí a nejsou z toho nadšení, takže může být problematické dokonce s nimi o tom mluvit. A z hlediska kroků to v Arktidě, do jisté míry pro Američanů není Arktida v armádě příliš velká priorita, je to pro ně strategická doména z hlediska jaderných ponorek, eh, raketové obrany a tak dále, to je důležité, ale z obračního hlediska nejsou v Arktidě aktivní a rozhodně ne z zahranicí mm, pobřeží Aljašky. A co se týče vztahu mezi Ruskem a Švédskem, Finskem, omlouvám se, Finskem a Norskem, to bylo celkem pozitivní, byla tam jistá spolupráce, Teď je to trošku problematické, ale to nemusí být nutně zatím důvod říkat, že Rusko bude špatně reagovat na cokoliv, co se stane na druhé straně hranice, na straně NATO. Kolik je e, zásob v Arktidě, na tom se asi nikdo neschodne. Problém je ten, že současné vymezení hranic mezi arktickými státy zachází poměrně daleko na sever, než to začne být problematické a kde se už neschodnou na tom, co je pod čí kontrolou. Ty oblasti, na, které, na kterých se nedohodnou, jsou natolik na sever, že nebudou v tomto století dostupné. Takže do té doby snad eh, zbavíme naši eh, planetu uhlíků a nebudou problémy. Takže v těch oblastech, kde jsou suverénní body, na které už se dohodli, tam ty oblasti, které jsou přístupné, jsou teď na suverénních územích jednotlivých států. Takže ty budou sami rozhodovat, jak tyto zásoby budou využívat. A je to skutečně přátelské mezi Ruskem a zbytkem Arktidy, jak jsem říkal, dřív probíhala nebo byla fóra pro spolupráci mezi armádami, to ustalo. Je to prostě Rusko. Tam to není vždycky jednoznačné. Oni jsou připraveni být u řady věcí autory, protože jsou ušitou velmocí s těmi sedmi ostatními členy Arktické rady, kteří činí uplatňovali sankce, nejsou úplně eh, mm, přátelští nicméně. Je to zranitelné, není to úplně jasné, ale úspěšné to je. Mnohokrát děkuji a já věřím, že vaše vystoupení plus studie, kterou máme, budou využity při přípravě zprávy parlamentu o Arktidě z vlastního podnětu. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Okay, so we... So the next point has been postponed, which means... Další bod byl odložen, to znamená, že nás čeká ještě jeden bod, což je zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí. Budeme teď o tomto návrhu mluvit. A jako první dostane slovo zpravodaj pan Kukan, prosím. Thank you very much, Mr. Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Rád vás vidím. Já bych jen připomněl, že jde o stanovisko, které se týká návrhu komise, návrhu rozhodnutí, kterým se aktualizuje mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách v oblasti energetiky. O tomto stanovisku jsme mluvili před pár týdny, takže já budu stručný a nebudu zacházet do přílišných detailů. Dostali jsme 36 pozměňovacích návrhů, 9 od zpravodaje a 37 od ostatních kolegů. Já bych jim rád poděkoval za zájem o toto stanovisko. Já jsem zdůrazňoval, že otázka transparentnosti, což by podle mě mělo Unii umožnit koordinovanější postup ve věcech energetické politiky a zejména energetické bezpečnosti, v tomto ohledu souhlasím s návrhem komise, že mezivládní dohody v oblasti energetiky by se měly předkládat komisi k posouzení z hlediska dodržení předpisů EU, a to ještě před podpisem. Takže použití principu ex ante. Členské státy by měly komisi informovat, když se budou pouštět do mezivládních dohod, do vyjednávání o těchto dohodách e, s třetími zeměmi. Členské státy by měly komisi také informovat o nezávazných dohodách o energetice s třetími zeměmi a to jsou ty nejdůležitější věci, které jsem chtěl zmínit. A pokud je o pozměňovací návrhy, které jsme dostali, chci říct, že podpořím ty, které se ubírají tím směrem a dotýkají se obsahu tohoto rozhodnutí. Máme tady několik pozměňovacích návrhů vážného kolegy Piculi, který doplňuje ustanovení, pokud jde o dodržování mezinál, nebo naplnění energetických principů energetické bezpečnosti EU v mezivládních dohodách v zásadě souhlasí. Komise by na tyto věci měla upozornit, ale já bych prověřil, jestli by to mělo být na stejné úrovni jako dodržování předpisů EU. Já myslím, že to se budeme muset ještě podrobněji probrat. Mám problém s pozměňovacím návrhem 21, předloženým jménem EKR. Týká se to Nord Streamu 2. Já chápu a souhlasím s tím, o co ten pozměňovací návrh žádá, ale podle mě by tato záležitost neměla být součástí legislativního textu, kde stanovíme pravidla a principy. Jde o nařízení, kterým se stanoví určité principy a mechanismy ale nejde o konkrétní případy. Podle mě to tedy nepatří do tohoto textu. A poslední věc. Nepodařilo se nám dospět ke kompromisnímu návrhu, protože většina předložených pozměňovacích návrhů se týká různých odstavců, kde se jedná o různé věci, takže je opravdu těžké najít nějaké společné znění. Je to poněkud neobvyklé, ale zatím to tak je. Nicméně já jsem připraven diskutovat se stínovými zpravodaji, zejména o konkrétních věcí, které je zajímají, takže tady vyhlašuji, že jsem k dispozici pro takovouto diskuzi se stínovými zpravodaji. A to je na úvod ode mě vše, pane předsedo. Mnohokrát děkuji za tolerantní přístup, za to, že se chcete pustit do diskuzí se stínovými zpravodají. a jeden z nich bude mít možnost promluvit teď a to je pan Picula, prosím. Eh, OK, no. Yes. Už je to v pořádku? Děkuji, pane předsedo. Jsou tři hlavní problémy. Například kontrola ex ante a možnost eh, účastnit se jednání. Potom jde o právní jistotu, jde o mechanismy, které nemusí být nutně v souladu s právem Evropské unie. A dále jde o absenci transparentnosti v jednáních, která probíhají. To, že ex post se žádná dojednaná dohoda nezměnila, neznamená, že by se neměla měnit ta současná pravidla pro tyto záležitosti. Já si myslím, že jde hlavně o to, jak zajistit dobrou výměnu informací a vytvořit právní jistotu. Protože eh, někdy jsme svědky toho, že některé ty uzavřené dohody nejsou v souladu s evropským právem a potom si myslím, že je tady také potřeba komisi kontrolovat. Eh, tom, jakým způsobem eh, pracuje, měly by být stanoveny lhuty a ty by neměly zpomalovat eh, průběh jednání. A potom jde transpar- o transparentnost eh, například při dohod o zásobování fosilními palivy. To jsou důležité věci. Musí existovat nějaká možnost, jakým způsobem eh, sledovat eh, zásobování, například eh, přes určité transitní země, jde o lidskou bezpečnost. A je potřeba, aby ta politika byla lépe koordinovaná. A definitivně je potřeba, aby abychom si uvědomili důležitost těchto dohod a jaký velký mohou mít vliv. A také, že by měla existovat možnost tyto dohody měnit. A rozhodně bychom měli pracovat na kvalitě stávajících informacích, což by se mohlo projevit na tom zlepšení zásobování. Thank you very much, Mr. Pizzula. No, krát děkuji, pane Pizzulo. Hlasovat se bude ve výboru AFET 5. září. A já vám děkuji za výměnu názorů. A nyní přejdeme k další otázce. Společně s výborem pro rozvoj a bude to řešení problému násilného vysídlení představení sdělení Evropské komise o násilné vysídlování a výměna názorů s odborníky. Tak co teď?